předsedy paní France, Francesca Baraču od 28. února 2014 se stala členkou italské vlády. Pan eh, Klaus Heiner Lene od 1. března 2014 byl zvolen členem Evropského účetního eh, dvora. Oběma srdečně gratulujeme. Podle článku 4 jednacího řádu oznamuje parlament uvolnění křesla po paní Baranču od 28. února a uvolnění křesla pana Léného od 1. března 2014. Podle čta článku 74 eh, jednacího řádu bych vám rád sdělil, že jsme podepsali 15 eh, eh, jednotlivých aktů, jejichž názvy budou zveřejněny v zápisu tohoto zasedání. Změny jednacího řádu respektive přijetí